komisaři Píbalksi, tím končím rozpravu a hlasování proběhne zítra v 18 hodin. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva pana Moreiry o obchodních a hospodářských vztazích se Spojenými státy. Pane zpravodaji, máte slovo na čtyři minuty. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, milí kolegové, Není moc pozbuzdivé uh, eh, hovořit před prázdným sálem v tak pokročilou hodinu, uh, ale tak i kdybych měl mluvit jenom pro ty, kteří budou dělat eh, zápis, tak, tak učiním. Jedná se o obchodní a hospodářské vztahy se Spojenými státy. Tato zpráva byla schválena na výboru INTA drtivou většinou. Uh, Jakožto stálý zpravodaj výboru INTA pro obchodní a hospodářské vztahy se Spojenými státy jsem osobně velice spokojen s obsahem zprávy. Jednak proto, že ta zpráva vysílá velice silný signál směrem k podpoře prohlubování obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Spojenými státy a jednak proto, že zpráva zmiňuje ty nejdůležitější Eh, aspekty, jak ofenzivní, tak defenzivní pro EU, aniž by ovšem definovala nějaké podmínky pro jednání dopředu. Tato zpráva je především politická. Jejím smyslem je vyjádřit podporu parlamentu vůči jednáním, která mají dospět k dohodě o obchodní hospodářské spolupráci s USA. Cílem je vytvořit skutečně transatlantický trh. Tato zpráva má zodpovědět dvě klíčové otázky. Za prvé, zda má smysl mít nějakou smlouvu o investicích mezi EU a USA a mm, odpověď na tu otázku byla koncenzuální, protože všechny studie a analýzy ukazují, že e, vzájemná liberalizace investic by přispěla k velkému růstu a to by bylo prospěšné pro obě strany. Za druhé, druhá otázka. Eh, obě ekonomiky stojí před společnými úkoly a je tedy třeba najít společné řešení. Objevují se nové země, jako například Čína, rozvíjejí se eh, země BRIC, Argentina. Ty je třeba brát v potaz. Za třetí, eh, agenda z Dauha selhala, eh, nedojde k všeobecné liberalizaci obchodu a proto je třeba zdůrazňovat bilaterální přístup. Další otázka je, zda se v rozumné lhůtě podaří dospět k dohodě mezi EU a USA. Chceme-li si tuto otázku zodpovědět, je třeba říci, že to nebude nic jednoduchého protože na obou stranách jsou v některých oblastech, jako je třeba zemědělství, odlišné zájmy. To tež platí pro námořní dopravu, leteckou dopravu. To je jen několik eh, příkladů. Eh, také existují mezi námi kulturní rozdíly. Například eh, pokud jde o evropský pohled, který je spíše obezřetnostní vůči potravinové bezpečnosti a pak tady je americký pohled, který vychází z rizik. E, také tady jsou další třecí plochy, například geneticky modifikované organismy. E, maso z klonovaných zvířat. A tyto problémy, i když jsou veliké, určitě nejsou nepřekonatelné a e, myslím, že by to nemělo ohrozit e, případnou dohodu. Dále, e, zase bychom neměli chtít dohodu za každou cenu. Je třeba dobře pokrytá hlavní odvětví. Ty výhody, které by to přineslo, jsou opravdu vysoké a proto musíme být připraveni i na ústupky, abychom pak mohli těžit z velké liberalizace E, obchodu a investic mezi oběma stranami. A proto vyzýváme poslance, aby podpořili mou zprávu tak, aby hlas parlamentu byl slyšet hned a aby se tedy hned přihlédl, na, e, vzal v potaz na komisi a na radě, až se povedou jednání. Děkuji. Děkuji kolegovi Morejerovi a nyní nezapsaní řečníci, nejdříve pan kolega Mikolášik. Děkuji, pane předsedo. Tohle je dobrá zpráva pro občany eh, členských států Evropské unie, které obchodováním se spojenými státy se zlepší eh, výchozí situaci, zlepší si blahobyt, zaměstnanost, protože se zvýší eh, obrat obchodu mezi oběmi stranami. Jsou tady samozřejmě sporné otázky obchodu, které třeba vyřešit. Jak už říkal pan zpravodaj, jsou tady rozdíly v některých technických záležitostech. Pokud jde o prodej a nákup automobilů. Potom jsou tady geneticky modifikované eh, organismy, další citlivé téma pro nás v Evropě. Ovšem, eh, opatrným jednáním se to dá vyřešit. Také maso sklonovaných zvířat. I pro nás v Evropské unii tohle je citlivá věc. Celkově ovšem mohu říci, že zvýšení vzájemného obchodu a zlepšení smluvních vztahů se Spojenými státy je pro nás potřebné. Děkuji kolegovi Mikolášikovi a, a závěrem paní kolegyně Tykau. Děkuji, pane předsedající. Obchodní a hospodářské vztahy mezi Evropskou unii a Spojenými státy v oblasti dopravy vyžadují reformu omezení týkajících se zahraniční účasti eh, v u, eh, v amerických leteckých společnostech. Podobné problémy jsou i v námořní dopravě, v mm, mm, mm, možnostech kabotáže evropských podnicí, podniků v Americe. To jsou překážky, které je třeba eh, překonat, aby se zlepšily naše vzájemné vztahy. Je také třeba zlepšit Eh, slučitelnost mezi Galilem, Egnosem a GPS a je také třeba eh, zlepšit eh, kompatibilitu systému družicové navigace obchodní a hospodářská spolupráce EU s USA je stále důležitější i v oblasti normalizace. Děkuji. Děkuji eh, a, a závěrem eh, rozpravy dostává slovo eh, komisař Bíbalks. Pane předsedo, eh, vážení poslanci a poslankyně, pane Moriru. Eh, vyvinul jste skvělou iniciativu a projevujete tak zájem na posílení evropsko-amerických vztahů eh, na této důležité křižovatce. Všichni se shodneme na tom, jak jsou důležité evropsko-americké obchodní vztahy, prakticky 2 miliardy eur protečou mezi Evropskou unii a Spojenými státy každý den eh, v zboží a akcích. Investice eh, činí více než 2 biliony eur. Prakticky polovinu světového HDP a jedna třetina světového obchodu eh, se generuje na obou stranách Atlantiku. Tato čísla ukazují, že evropsko-americké obchodní a investiční vztahy na světě nemají obdoby. Ovšem eh, je toho možné udělat ještě víc. V době eh, eh, hospodářských nesnází skutečně je třeba přispět k hospodářskému růstu a mm, nárůstu pracovních příležitostí. A proto si myslíme, že vyjednávání o takových vztazích je velmi důležité. Na zasedání na nejvyšší úrovni mezi Spojenými státy a EU Eh, představitelé požádali o, eh, nebo vyzvali k vytváření eh, v opatření k posílení konkurenceschopnosti a hospodářského růstu. 19. července my jsme přijali průběžnou zprávu, ve které jsme dosáhli předběžného závěru, že je třeba komplexní dohody, která by řešila celou řadu bilaterálních obchodních a investičních otázek a to by bylo asi eh, nejvhodnější ze všech eh, zvažovaných variant. Eh, z politického hlediska je to také nejlepší varianta, protože to umožňuje přijetí celého balíčku řešení. Zatím ovšem nebylo dosaženo politického rozhodnutí k zahájení vyjednávání. Ten proces byl zahájen na posledním summitu EU-USA, ale a jde ovšem tímto směrem. My pracujeme tedy s americkými kolegy na závěrečné zprávě eh, před koncem roku. Ta závěrečná zpráva by měla přijít s doporučeními eh, k tomu, jak dál. To znamená eh, k tomu, jak zahájit komplexní vědávání. Vaše zpráva přichází opravdu v pravý čas, vytváří rovnováhu práci eh, skupiny na vysoké úrovni a my eh, přihledneme k stanoviskům, které v ní vyjadřujete do nejvyšší možné míry. Znovu vám eh, děkuji za tento cený příspěvek. Děkuji komisaři Epibalksovi. Tímto končíme rozpravu a zítra se bude hlasovat zítra v 18 hodin. Další bod na pořadu jednání je zpráva kolegyně Foster o provádění právních předpisů o jednotném evropském nebi. A paní zpravodajce nyní uděluji teď slovo. Paní kolegyně Foster, máte slovo na 4 minuty. Thank you, president.